Colleagues, may I ask you to take seat? Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Prosím novináře, aby po prvních dvou minutách opustili sál. Nyní jim povolíme si vyfotit pana dezignovaného komisaře, ale prosím dvě minuty na to máte a poté opustíte sál. Nejprve několik oznámení. Než přivítám našeho hosta, chtěl bych požádat přítomné, aby neokupovali sedadla, která jsou zjevně označena jménem někoho jiného. Dnešní slyšení můžete sledovat také z náslechové místnosti Jan 4Q1 a také na webových stránkách přes web streaming. A stejně jako stejně bych chtěl dodat, že při minulých slyšeních do, eh, do, docházelo občas k tomu, že se ozývaly potlesky eh, během slyšení. A já bych chtěl připomenout, že pouze poslanci smějí tleskat, budou-li si to přát. Budu předsedat tomuto slyšení společně s paní Olvskůk eh, eh, podle našeho jednacího řádu. Nejprve bych chtěl přivítat pana dezignovaného komisaře Valdise Dombrovskise na toto velice zajímavé a důležité slyšení před našimi dvěma výbory, tedy výbory Econ a Empl. Jak víte, cílem tohoto slyšení je dát parlamentu možnost vykonat své právo dané smlouvo, hlasovat o, hlasovat o jakémkoliv novém kolegiu komisařů a designovaný komisař bude hodnocen na základě svých obecných kompetencí, eh, evropský, závazků evropským hodnotám a osobní nezávislosti. A hodnoceno bude také, eh, hodnocena bude znalost konkrétního portfolia, eh, komunikační schopnosti a politické priority a schopnost přispět k nové agendě Evropské komise. Chtěl bych také připomenout, že před slyšením pan designovaný komisař Dombrovskis odpověděl písemně na připravený dotazník a písemné odpovědi byly zpřístupněny poslancům ve všech jazycích. A podle platné procedury kandidát odevzdal prohlášení o zájmech a e, právní výbor e, oznámil, že nemá žádné připomínky e, k tomuto prohlášení o zájmech. Struktura eh, naší debaty bude stejná jako obvykle. Nejprve pronese úvodní řeč pan dezignovaný komisař. Tato řeč bude trvat nejdéle 15 minut. Poté bude mít 5 minut na eh, závěrečné prohlášení na konci slyšení a mezi tím mu eh, poslanci položí 45 otázek v blocích po třech minutách. Vždycky jedna minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. Chtěl bych také připomenout poslancům, že ten princip slotů po třech minutách bude striktně dodržován tak, aby všichni poslanci měli šanci položit otázku. Chtěl bych také upozornit na to, že máme k dispozici tlumočení do 23 jazyků, takže všichni řečníci mohou hovořit svou mateřštinou. A tak, jak jsem říkal už na předchozích slyšeních, eh, chtěl bych vás požádat, abyste nehovořili příliš rychle, tak abyste umožnili eh, dobré a kvalitní tlumočení. A konečně k obsahu. Eh, úkoly, které byly přiděleny panu komisaři Dombrovskisovi, jsou nesmírně relevantní. A sice řídit reformu eh, hospodářské a měnové unie, tak aby naše řízení bylo koherentnější, efektivnější a demokratičtější a tak, abychom mohli čelit ekonomické krizi pomocí stability, růstu a sociální soudržnosti. Výbor Ekon eh, se tvrdě zasazoval o to, aby Evropský parlament přispěl k agendě EMU eh, e a příští týden začneme s revizí balíčku ekonomického řízení. Společně s vámi a dalšími odpovědnými komisaři musíme identifikovat co nejlepší využití flexibility eh, v rámci stávajících právních předpisů, tak abychom našli rovnováhu mezi stabilitou a růstem a investicemi a strukturálními reformami. Eh, musíme se zabývat zabývat ekonomickou, koordinací ekonomické politiky a představit cestovní mapu pro odstraňování současných asymetrií mezi výlučnými kompetencemi EU v měnové politice a mezi koordinací eh, těchto politik. A konečně musíme zjednodušit a posílit sociální dimenzi v, v rámci eh, řízení. Evropský parlament eh, volá po Evropském sociálním paktu. Nyní dám slovo e, mé spolupředsedkyni paní Maritě Ulfskou. Děkuji vám a chtěla bych jen říct si několik slov jménem výboru e, EMPL a učiním tak ve své mateřštině, ve švédštině. Vnitřní trh EU s svobodou pohybu je základním pilířem naší spolupráce. Má velký eh, potenciál přinést růst a pracovní místa, které Evropská unie tolik potřebuje. Ale aby trh eh, fungoval efektivně, musí Evropská unie eh, vytvořit závazné záruky na ochranu zaměstnanců společný trh nesmí být zneužíván k tomu, aby eh, se tlačilo na, na platy a aby, eh, byla ohrožena eh, prá, aby bylo ohroženo právo podepisovat kolektivní smlouvy. Evropská unie musí navázat dialog se všemi stranami pracovního trhu v těch zemích, kde je to potřeba. Při zvládání krizí musí být respektována autonomie těchto stran. My máme, takzva, my máme soud v případu Laval Viking a situace je taková, že e, není možné přijmout situaci, e, jaká panuje mezi e, zaměstnanci. Tady byly vytvořeny překážky pro vol, svobodu volného pohybu. to tedy není možné za stávajících právních předpisů akceptovat. Pan Juncker deklaroval Evropskému parlamentu, že směrnice o zasílání pracovníků eh, má být zrevidována a eh, implementována tak, aby, eh, cituji, aby tato směrnice zajistila, že sociální dumping nebude mít v Evropské unii žádné místo, že za stejnou práci má být stejný plat na stejnou stejném místě. E, Jakož to, eh, jakožto komisaři odpovědný za eh, toto téma bude vaším úkolem eh, zařídit, aby Evropská komise splnila slib, který nám dala. Musíme zajistit ochranu vyjednavacích práv, práva na volný pohyb a také práva na stávku. To musí být posíleno. Evropská unie nikdy nebude vítězem, jestliže členské státy si zvolí jinou cestu a sice vzájemně si konkurovat nižšími platy a horšími pracovními podmínkami. Děkuji vám. A nyní dám slovo panu dezignovanému komisaři Dombrovskisovi na jeho maximálně